Voilà. Chers collègues, on va... Kolegové. Takže začneme, protože nás čeká skypové interview s Joshua Wongem. Takže prosím, abyste se usadili, i když nás tu není až tolik. Takže navrhuji přijetí pořadu jednání. A pokud k němu nejsou žádné námitky, tak budeme považovat za přijatý a přejdeme rovněž, rovnou k bodu 3, že nemáme jiná sdělení, takže rovnou s Joshou Wongem budeme mít výměnu názoru. On je spolu zakladatel strany Demosistov v Hongkongu. A jsem tu s panem Bytykoferem, který předsedá delegaci pro vztahy s Čínou. On akceptoval Děkujeme tedy Ježíšovi, že akceptoval naše přijetí. A je dobré, že tu máme šéfa eh, delegace, když vedeme takovou tu de- debatu s někým z regionu. Je to eh, takový koordinovaný přístup. Takže parlament a my všichni sledujeme s velkým zájemem situaci Hongkongu, která už eh, byla předmětem rezoluce v červenci. A eh, bohužel se to, tehdy se to nepovedlo, nekonkretizovalo, ale jsme rádi, že ho můžeme přijmout dnes, i když je to přes Skype. Takže já vás zdravím, pane Wong, Joshua Wong. A nové technologie jsou ve službách svobody projevu, ale mohou také někdy být v rozporu a na úkor jít, mohou jít na úkor svobody projevu. A než dám slovo panu Bytykoferovi na úvod, tak chci připomenout, že události Hongkongu jsou dnes důležitou frontou pro lidská práva a demokracii. Proto budeme pokračovat a budeme i nadále bděle sledovat situaci a samozřejmě, že jsme v kontaktu s jednotlivými demonstranty a budeme tak činit i nadále. A teď dám slovo bez eh, dalších průtahů panu Bytykoferovi. Thank you very much, Chair. I'm grateful that you um... Děkuji pane předsedo, a děkuji, že jste mi umožnili být součástí eh, tohoto rozhovoru a dovolte mi, abych stručně řekl následující. Já jsem přesvědčen, že výsledek eh, nedávných eh, voleb v Hongkongu vytvořil novou situaci, protože se jednalo o vlastně Mm, takový největší eh, zvrat, eh, největší změna, kterou, které jsme kdy byli svědky v historii. A tím se vlastně ukázalo, i když to bylo popíráno, spochybňováno z některých stran, že po tom, co eh, valná většina občanů v Hongkongu sympatizuje s hnutím pro demokratické hnutí, takže se tedy takto vyslovili. A já si myslím, že vzhledem této nové situaci, myslím si, že by bylo velmi vhodné, aby úřady Hongkongu, stejně tak jako lídři v Pekingu, aby se zamysleli nad situací, aby vyslyšeli hlas hongkongských občanů. A existují dvě žádosti z této strany, eh, které jsou zvláště důležité a obě tyto žádosti byly podpořeny Evropským parlamentem ve svém usnesení, o kterém už se tady hovořilo. A jedná se především o nezávislé vyšetření policejní brutality a také eh, nový eh, začátek pro všeobecné hlasovací právo. E, je jasné, že občané v Hongkongu vyslyšeni nejsou, ale myslím si, že by se mělo jednat o společné úsilí. Měli bychom jasně říci, že my se držíme našeho postoje a že my doufáme, že dojde k mírovému vývoji na základě toho, co si hongkongští občané přejí a je to jejich politická vůle. Děkuji, pane Kofere, a nyní dávám slovo panu Joshovi eh, Vongovi. Joshua, máte slovo. Eh, jste tady eh, na Skypeu, slyšíme vás a máte slovo na 10 minut. Good afternoon, may Dobré odpoledne. Dovolte mi vyjádřit vřelé díky za toto pozvání ze strany Evropského eh, parlamentu, které mi umožňuje svědčit navzdory eh, nemožnosti cestovat. V podstatě bylo to ještě horší, když jsem se dozvěděl, že nebudu moci cestovat, než eh, kdyby mě zavřeli, protože mi to znemožnilo setkat se s, s přáteli v Evropě. Asi jste slyšeli o masové účasti 3 eh, milionové v těch posledních volbách, což je velká rána vládě a také výraz eh, nedůvěry v Peking. Tyto volby představují 85% míst pro prodemokratický eh, tábor. To ukazuje, že hongkongští obyvatelé stojí při demonstrantech a podporují protesty a protestují proti policejní brutalitě. Stávající politická krize v Hongkongu musí být vyřešena politicky a nikoli násilnými policejními zákroky.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 Takže jak to, že nyní eh, tady svědčím u příležitosti této konference, mohu říci, že čínské ministerstvo zahraničí... Promiň, teď už netlumočí hmm. vůbec For inviting me with a so-called separatist who has never ever... Tlumočníci se omlouvají, ale nelze tlumočit v špatné kvalitě zvuku. It's clear now I'm deprived of the right to election, freedom of movement,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 Kongská občanská společnost se stala terčem útoků. Já jsem byl třikrát zatčen, byl jsem stíhán a později jsem byl uvězněn za svoji eh, roli v tom deštníkovém hnutí. Naval Law, který je nej, nyní nejmladším zvoleným zástupcem, byl rovněž ve vězení ze stejného důvodu. A kromě toho jsme si rovněž uvědomili, jak tento brutální zásah pokračuje a pokračoval. Čínské, čínskí vojáci eh, nejenom, že byli připraveni, ale oni skutečně nasadili vojáky eh, poblíž univerzity, aby odstranili barikády. A to je skutečně i útok proti mezinárodnímu společenství to, že se uchylují k používání takového tlaku. V uplynulých pěti měsících jsem mnohokrát eh, se účastnil rozhovoru s žurnalisty celého světa a já eh, na vás apeluji, eh, abyste předali toto poselství. Jednak ta policejní brutalita je daleko horší, než ze zpráv vyplývá. Dokonce byla zbyta i těhotná žena, jedna mladá demonstrantka, byla masově znásilněna na policejní stanici. A to je skutečná urážka lidské důstojnosti. Já eh, volám po zastavení eh, další humanitární krize v tomto městě. Mezi demonstranty existuje velká vzájemná důvěra. A ta bitva v uplynulých měsících nebyla za volební vítězství. Ale vol, volby a mezinárodní eh, lobbying jsou součástí samozřejmě naší aktivity, ale důležití jsou ti, kteří eh, obětovali eh, život za svoji myšlenku, za jedinou myšlenku, abychom měli svobodné volby a sociální spravedlnost. A proto zbývá ještě urazit, urazit dlouhý kus cesty a neusneme na Vavřínech jenom kvůli malému dílčímu vítězství ve volbách. Jak jsem zmínil, já jsem si uvědomuji, že tohle je velice důležitý aspekt eh, demokratické praxe. Vzájemná důvěra, mandát a systém záruk, checks a balances. Demokracie a svobodné volby samozřejmě pod eh, vládou císaře ší je velice eh, složitá. To, čemu musí čelit demonstrující, jsou ostré náboje. A samozřejmě eh, by bylo špatné, kdyby nějaký evropský stát se účastnil těchto protestů z vládní strany tím, že by například dodával eh, policejní vozidla. My jsme nevěděli, jaký je záměr čínské vlády. To znamená uvalit na nás technologie masového sledování. Naše ekonomika je do jisté míry závislá na Číně, což komplikuje naši situaci a náš boj. Jsou tu čínské e, e, zájmy, ale dokud e, budeme na nich závislí, tak samozřejmě není žádná cesta ven. Ehm, pravda je taková, že Čína nerespektuje pravidla a nemá dobrou reputaci, pokud jde o respektování lidských práv. A sice nominálně je tu systém jedné země, dvou systémů, ale Čína ho nerespektuje. 100 000 muslimů jsou nyní uvrženy do koncentračních táborů. Prosím, zastav, je důležité zastavit uh, tuto humanitární krizi a proto volám a apeluji na politiky a předáky evropských zemí, aby stáli při hongkongském lidu. Nejenom, aby odsoudili použití násilí, ale evropské země by měli znovu zvážit ekonomické vazby s tím brutálním čínským režimem. A podobné iniciativy, jako je teď hongkongský návrh toho humanitárního e, zákona, by měly být vzaty v potaz i jinde. Ehm, předáci a politici se bojí samozřejmě, že když se přímo postaví Číně ve věci zneužívání lidských práv, že by to mohlo poškodit eh, obchodní vztahy. Ale vy chcete, eh, říká, říkáte, že chcete hájit lidská práva v sousedních zemích i v celém světě a nepodporovat porušování lidských práv. Evropská unie, Evropský parlament a zbytek svobodného světa by neměli zavírat nebo přivírat oči nad tím, co se u nás děje. Naše pozice je jasná. Lidé Hongkongu nehájí jenom občanské svobody, svobody a ekonomické svobody tohoto mezinárodního města. Když se když stojí Eh, tváří v tvář nejbrutálnějšímu režimu po druhé světové válce, my neustoupíme, jinak se z Hongkongu stane nejen autoritářský, ale přímo policejní stát. Já jsem Joshua, Joshua Wong a byl jsem eh, třikrát eh, uvězněn. Budeme pokračovat v boji, dokud ne budeme mít svobodné volby které, z kterých vzejde naš, naše vláda. Děkuji, Joshua. Eh, děkuji za to, že jste hovořil o článku 21 Evropské smlouvy. Musíme bojovat za lidská práva nejenom uvnitř Evropy, ale také mimo Evropu. Děkuji vám za váš boj v Hongkongu. A nyní dám slovo jednotlivým přítomným poslancům. Nevím, kdo si přeje vystoupit. Isabel eh, Wissler, tak začneme s Isabel Wissler, prosím. Eh, děkuji Joshua Vongu za vaše prohlášení. Pro nás je velmi důležité mít eh, tento přímý kontakt. Děkujeme vám. My obdivujeme vaši odvahu a těch, kteří s vámi bojují. Evropě jsme si vyslechli s radostí zprávu o volbách, alespoň tedy jsme si mysleli, že by se mohlo jednat o dobré znamení. A můj první dotaz by byl, jaký máte názor na toto? Myslíte si, že se situace může změnit? A já jsem si sama položila otázku, jaké budou další kroky. Co si myslíte, že můžete udělat vy, kteří voláte po svobodě? A k jakým krokům se chystáte, které kroky si myslíte, že by byly možné pro to, abyste dosáhli toho, o co usilujete? A potom, v čem by měly spočívat první kroky ze strany vlády? a jak to také ovlivnily tyto volby. A potom závěrem vy vždy žádáte o to též, jak můžeme pomoci my Dostal jste slovo, hovoříte k nám, to je důležité, vidím, že se usmíváte, že to je pro vás důležité, ale co můžeme ještě udělat, abychom vám byli nápomocní? Děkuji. A nyní eh, Rafael Glixman za socialisty. Hello and thank you. Dobrý den. Eh, děkuji za to, že jste zde s námi přes Skype a doufám, že brzy budete moci být fyzicky eh, s vámi a že to ostudné rozhodnutí bude zvráceno. Děkujeme vám za váš boj. Eh, my jsme vždy sledovali toto neuvěřitelné vaše hnutí. A děkuji také, že jste eh, zmínil i jiné oběti Číny, jako třeba Ujguři, muslimové, kteří jsou zadržováni v těch obrovských detenčních táborech. A mám stejný dotaz jak vám můžeme pomoci. A budu ještě konkrétnější. Vy jste hovořil o evropských firmách, které se zúčastní tím, že posílají automobily či jiný materiál pro čínský represivní systém a pro hongkongský represivní systém. Máte k tomu ještě další informace o tomto druhu spolupráce? Protože tady samozřejmě, pokud zjistíme, že Evropané eh, napomáhají eh, tomu, že se potlačuje tak eh, důležité hnutí, tak my z toho vyvodíme důsledky. Isabel von Feyser? Uh, Irina, sorry, Irina von Feyser. It's okay. Thank you. Děkuji vám. Pane Vongu, jsem opravdu ráda, že máme moderní technologie a že vás můžeme vidět i slyšet, i když nemáte zakázáno cestovat. Zajímají mě dvě věci. Zdá se mi, a teď nevím, zda se mnou budete souhlasit, že čínské úřady nalezly eh, nový, novou zbraň a to jsou dezinformace. Eh, my čím dál tím více v západních médiích sledujeme dezinformační a zkreslené zprávy. Mohu jsme zmínit třeba o Russia Today, kde eh, straní čínské vládě a velmi negativně se vyjadřují o protestujících a snaží se to násilí svést na protestující a říkají, že jsou tam agenti provokatéři. Číňané tyto dezinformace tedy pouští do světa a co můžeme dělat pro to, abychom eh, jim čelili? To je velmi důležité, proto aby evropské národy eh, sledovaly tyto protesty, které jsou eh, a chtěli bychom, aby byly mí, eh, klidné. A jak vidíte to, když jsme se dívali na výsledky minulého týdne, co by jak měla dělat Evropská unie, aby se situace změnila? Julie Watt má slovo. Děkuji vám. Joshua, jsem opravdu ráda, že jsem s námi. Můžete být, eh, jsem smutná, že eh, ten plánovaný, to plánované dříží setkání se neuskuteční. Já jsem eh, z Spojeného království a jako britská socialistka podporuji práva pohybu a e, e, jsem i odborářka a vytvořili jsme nebo zepsali jsme petici, která je e, velmi podrobná. Doufám, že jste ji viděl a že jste slyšel, jak jsem v Evropském parlamentu tuto petici přednášela. Je to velký Eh, problém. A je velmi eh, důležité, eh, že zde v Evropském parlamentu k nám mluvíte, protože téma lidských práv a demokracie je velmi důležité pro Evropský parlament, který má úzké styky s různými zeměmi. A já se obracím na vás, pravé křídlo a proti Evropani zde v parlamentu představují váš boj za demokracii jako něco, co může do jisté míry podkopat naší evropskou demokracii. A vy, Joshua, můžete Eh, oponovat některým těmto argumentům, které přednášejí, které zde zazněly, protože vaše hodnota zde v Evropském parlamentu spočívá v tom, že společně chceme podporovat lidská práva eh, a demokracii. A jsou tu různé fronty. Hongkong byl eh, použín, použit na plenárním zasedání jako určitá standarda, eh, kterou se mávalo a hovořilo o podrývání evropské demokracie. A já si myslím, že vy s tím něco můžete dělat. Eh, dobré odpoledne nebo dobré ráno možná, bo nevím, kolik je hodin v Hongkongu. Eh, mám velmi jednoduchou otázkou Máte v Hongkongu nějakého muže nebo ženu, který by eh, mohl být eh, jakýmsi zprostředkovatelem mezi hongkongským hnutím a pekingskou vládou, a do, který by mohl, eh, a tento člověk by mohl případně dohodnout Eh, politický kompromis. Existuje někdo takový? Joshua, vy teď máte slovo, abyste odpověděl na otázky, které zazněly, a pak budeme mít další kolo otázek. Co se týče volebních výsledků v Hongkongu, tak 70 voličů hlasovalo v neděli a 85 míst získali pro demokratické síly, což znamená, že to je drtivé vítězství a absence důvěry v Peking. A legitimizuje to podporu eh, demonstrantů. A to je, eh, z toho je jasné, že není možné pokračovat eh, potlačováním demonstrací, ale pouze vyjednáváním. A když máme aktualizovaná čísla, tak 5800 lidí bylo zatčeno, alespoň 500 z nich bylo stíháno a čelí obviněním, na základě nichž mohou být uvězněni až na 10 let. A dříve eh, policie většinou cílila na skutečné aktivisty, ale od září dochází k zatýkání lidí obecněji, nejenom e, protestujících, ale třeba i náboženských osobností, doktorů, sester, lidí poskytujících první pomoc. I ti byli zatčeni v průběhu demonstrací. Právě proto to charakterizuji jako humanitární krizi, protože Dokonce ani v, za válečného konfliktu nejsou zatýkání lékaři a sestry a zdravotní pracovníci. My víme, že Spojené království už zastavilo export vybavení, které mohou použít policejní síly v Hongkongu. A americký prezident vyslal také jasné eh, poselství o tom, že nebudou vyvážet policejní vybavení policejním celám Hongkongu a že, já to tady jenom zkontroluji, že vodní děla v Hongkongu a také automobily a různá eh, eh, také ehm, jaksi eh, různá vozidla na řízení, potlačování davů, z Německa, Itálie, Francie. Takže tyto země rovno, rovněž mají povinnost zastavit tento vývoz. Šéf hongkongské policie také zdůraznil před týdnem, že pokud nebudou mít zařízení se, ze Spojených států, tak se pokusí ho získat z východní Evropy nevíme, koho si hongkongská policie vybere na, další, na dovoz dalšího vybavení, ale je na čase, aby Evropská unie a Evropský parlament stál po boku Hongkongu. Já bych řekl, že prodemokratičtí poslanci se snaží vyjednávat už od června. bohužel hongkongská vláda nerozhoduje. Oni nejsou vládou skutečně zvolenou lidmi. Oni jsou prostě přímo vybráni a jmenováni Pekingem jakožto lojalisté. To znamená, žádné vyjednávání s hongkongskou vládou a s jejich představiteli nebude skutečně efektivní. Protože oni jen přivírají oči a pokračují potlačování protestů. I když navzdory tomuto Eh, úspěchu, tak před 24 hodinovi, hodinami i nadále hongkongská policie pálí v nákupní zóně Hongkongu. Takže abych schrnul. Podpora Hongkongu v Evropském parlamentu je otázka toho, jestli budete tedy, jestli si zvolíte to správné a postavíte se proti zneužívání síly a moci v Hongkongu, proti takovému to brutálnímu potlačování protestů v tomto městě. A samozřejmě je tu ten referenční návrh zákona, A já doufám, že má stručná odpověď vysvětlila některé základní myšlenky ohledně voleb a tak dále. Další, další důležitá věc je zastavit vývoz zbraní. I have a question. Děkuji, Joshua. Já bych měla ještě jeden dotaz. Vy jste řekl, že ekonomika uh, Hongkongu je úzce spjatá s čínskou uh, pekingskou ekonomikou a že to tedy znamená hrozbu. Je to eh, výhoda, že jste finančním střediskem, že jste vnějším finančním eh, střediskem, tedy Hongkong pro Peking a mm, souvisí to s námi nějakým způsobem, protože víte, že mnoho evropských investic eh, do Pekingu se nachází v Hongkongu. Můžeme toho tedy využít, tady těchto argumentů? Hong Kong is the Asia financial... je azijským finančním centrem. A je také uznávaný vlastně z, jako eh, globální finanční město. To je výhoda Hongkongu od doby více než před 30 lety, to jsem ještě ani nebyl na světě. Ale zvláště od doby, kdy Xi Jinping se chopil moci, tak jsme zakusili to, jak eh, ten přímý kapitál zvenku nahrazuje sílu místních magnátů. Ti jsou nyní nahrazováni propekingskými obchodníky. A to je obrovský rozdíl proti tomu, jak to bylo před 30 lety. Jak o, tedy obhájit eh, ekonomickou svobodu Hongkongu je velice důležité. Když evropské země budou uzavírat různé eh, dohody o volném eh, eh, tedy eh, obchodu a tak dále, tak je důležité při tomto vyjednávání také věnovat pozornost dodržování lidských práv. Já tím neříkám, že je na čase zastavit všechny obchodní dohody, ale prostě uznat a uvědomit si politickou nestabilitu a vynakládat určitý tlak na pekingskou vládu, připomenout jim, že je na čase, aby se zmírnila tato krize, aby se řešila lidská práva v Hongkongu, aby otázka lidských práv byla nastolena. To je to, co od vás eh, obyvatelé Hongkongu, Hongkongu čekají. I give the floor to Mr. Bütikofer. Eh, děkuji, já dávám slovo panu Bytikoferovi. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poukázat na tři věci, Joshua. Za prvé, eh, první, jedné z prvních poznámek na začátku, eh, když jste, eh, cituji, hovořil o politickém řešení. Vy jste také řekl slovo kompromis dvakrát. A já bych chtěl vědět, o jaké politické řešení by se jednalo. Takové řešení, které by zahrnul kompromis a jak by se toho mohlo dosáhnout, aniž by se vyjednávalo s hongkongskými úřady. Já si nedokážu představit, jak by to mohlo se uskutečnit. Proto se ptám, současná situace, kdy pokud jde o obrovskou podporu demokracie eh, ze strany občanů během voleb eh, do okresních rad, tak není to ta situace, kdy k demo, demokratické hnutí by mohlo přijít s nabídkami pro vyjednávání a pro rozhovory z pozice síly, politické síly. Zali by se to nemělo udělat. A potom je druhá poznámka se týká toho, čeho jsme byli svědky v neděli na ulicích. Vy jste to kritizovala, já s vámi plně souhlasím, politické, eh, policejní násilí, ale my jsme viděli i jiný druh násilí. A mohlo se jednat o agenty provokatéry, možná ne, to nikdo neví. Ale zcela jistě tento druh násilí nepomáhá cestě demokracie. A to si myslím, by se mělo říct jasno. A moje třetí poznámka eh, se týká eh, zákona, který před několika dny podepsal prezident Trump. Zde v Evropském parlamentu jsme hlasovali valnou většinou pro eh, globální sankční mechanismus pro porušování lidských práv. Členské státy se zatím neúčastnili, ale já si myslím, že je důležité, abychom se drželi tohoto rozhodnutí Evropského parlamentu. A já si myslím, že by se uh, jednalo o to odchýlení od tohoto společného cíle, kdybychom takticky nezačali podporovat individuální národní řešení, eh, které není univerzálně eh, navrženo, ale je namířeno na Hongkong. Doufám, že pochopíte, že náš eh, postoj zahrnuje Hongkong, pokud bychom to uskutečnili, ale já osobně nejsem ještě hotov pro nějaký společný přístup a aby se to rozdělilo do eh, národních přístupů, tak jak jste o tom hovořil. Děkuji. Laraja. Děkuji, pane Vongu. Eh, chtěla bych navázat na to, co řekla paní Arena a to, že Hongkong je obchodním a finančním střediskem. Eh, samozřejmě tam je mnoho evropských firm a Evropanů a expatů. A já bych vás chtěla požádat, abyste o nich pohovořil, protože já si dokážu představit, eh, že se zatím drží stranou a já bych chtěla vidět, zda je to pravda. A pokud ano, tak jestli vidíte nějakou úlohu eh, v komunitě expatů či v podnicích. Eh, pan Geta, chcete něco říci? Eh, já bych chtěl navázat stručně na to, co řekl pan Bytykofer. Vy jste nezodpověděl můj dotaz ohledně otázky pekinských úřadů a pro demokratického hnutí. Vy jste, vy jste na to zapomněl, na ten můj dotaz, nebo jste nechtěl zodpovědět ten můj dotaz? Prosím, Joshua, máte slovo? Uh, uh, finally, I Homen. You, you, you have to use your microphone because it's difficult to hear you. Yeah. Let me hold on. Thank you. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Uh, first about uh, the force. Takže pokud jde o síle použité ze strany demonstrujících, já chci po lidech, aby chápali kontext určitých nedostatků pokojného protestu. To může být ilustrováno v tom sloganu v hongkongském parlamentu první, eh, po prvním výročí. Vy jste nás naučili, že eh, mírové protesty jsou k ničemu. To byl jakýsi, to bylo jakési zoufalé volání, protože eh, ten hlas byl dlouho ignorován. Prosím, chápejte, že já samozřejmě věřím v nenásilný aktivismus a nemusím souhlasit s některým chováním demonstrantů, ale jak jsem řekl dříve v interview, tak dobrá. Mohlo tam být nějaké občasné, eh, občasná agresivita, ale Eh, co s tou systematickou brutalitou policie, která nebude nijak vyšetřena ani stíhána. Kdy například protestující se snaží, eh, to, když dělají barikády, snaží se prostě eh, pouze zastavit postup těch vozidel, i když nakonec nemohou uspět. Já i nadále si myslím, že bychom neměli jaksi eh, obvinovat toho, kdo je skuteč, ve skutečnosti obětí, ale měli bychom se zaměřit na to, jak opravdu tuto krizi vyřešit. A to je o tom, aby eh, vláda vytvořila podmínky pro to, aby eh, ustal tento eh, rozpor. Napří... například jeden pro demokratický po- poslanec vyslal jasné poselství, eh, kdy žádal o okamžitý dialog. Ale Carrie Lam, která vede hongkongskou administrativu, to eh, v podstatě eh, zrušila. Mnoho z těch eh, demonstrantů chtě, žádalo, aby byl vytvořen dialog a aby byla vyšetřena policejní brutalita. Ale opět Kerry, Lum, Kerry to zamítla a celá administrativa to zamítla. Takže my nemůžeme komunikovat, ale a, a vláda sama přivírá oči a ignoruje naše požadavky, které by vyřešily sociální napětí. A co se týče otázkou toho, co s, s, s těmi eh, podnikateli z Evropy v Hongkongu. Já si vzpomínám před třemi týdny, kdy tito eh, pracovníci protestovali eh, v, přímo v centru, i když to byli tady ti eh, jaksi různí Eh, úředníci biznesmeni eh, v košilích a i oni podpořili eh, demonstranty a za chvíli na ně udeřila policie, dokonce i někteří z těchto biznesmenů byli potlačeni, zadrženi a stali se terčem vodních děl a tak dále. Bez vyšetření policejní brutality budou střety pokračovat potenciálně i v průběhu roku 2020. Hongkongská vláda zatím eh, nemá žádnou zodpovědnost. Já, uh... Děkuji, Joshua. Myslíme si, že Eh, můžeme ukončit naše otázky, dávejte na sebe pozor a doufáme, že vás brzy uvidíme v Evropském parlamentu. Takže přeji vám štěstí a pokračujte ve svém boji. Ano a děkuji vám za tuto příležitost. Bohužel jsem nemohl přijet, abychom se viděli tváří v tvář a abych s vámi mohl sdílet své myšlenky ale doufám, že soud zruší zákaz cestování a e, že bude platit svoboda pohybu a že se projeví, e, že zájem Pekingu je taky dodržovat lidská práva, abychom e, všichni měli prospěch ze svobody a demokracie. Děkuji vám. Můžete s námi ještě zůstat, protože se nyní eh, vyjádří zástupce Evropské služby pro vnější činnost, takže můžete dále poslouchat. Děkuji. Euh, služby pro vnější činnost a tu zastupuje pan Jonathan Atua. Um, ano, děkuji vám, paní předsedkyně, s velkým zájmem jsem poslouchal a s velkou úctou jsem eh, si eh, poslechl prezentaci eh, Joshua Wonga i otázky a odpovědi. Já jsem byl minulý týden v Hongkongu, účastnil jsem, nebo byl jsem tam, když se konaly volby v neděli. Byl jsem tam na misi, která se týkala jeho východního Tichomoří a musím říci, že výsledky těch voleb byly opravdu pozoruhodné a vynikající navíc se prokázala dobrá organizace, i když ta situace byla taková, byla tak obtížná. Eh, ty volby se uskutečnily v atmosféře eh, úcty Eh, účast byla obrovská, 70%, a jak řekl, řekl eh, Joshua, bylo eh, neuvěřitelné, že demokraté získali 17 z 18 mm, místních rad a to je zcela jasný vzkaz hongkongských obyvatel, hongkongských občanů, a tak e, vlastně diskreditují ten e, narrativ hongkongské administrativy i e, Pekingu, kde představitelé oficiální Hongkongu nepodporovali protesty. Každopádně ale tento boj je za svobodu a demokracii. Podařilo se uskutečnit volby, situace byla klidná a to nám otevřelo okno příležitosti. Evropská unie má konzistentní stanovisko od té doby, kdy se v červnu ty protesty, kdy v červnu ty protesty eskalovaly. My jsme pro, podporujeme dialog s protestujícími jménem Evropské unie se vyjádřila vysoká představitelka a my říkáme, a ano, ty protesty eh, mají být eh, mírové, eh, ale odpověď na ně ze strany vládních orgánů má být přiměřená. Klíčovou otázkou nyní je, jak hongkongské úřady zareagují na tento velmi jasný výsledek, jeho jsme svědky, zda budou ochotni znovu jednat a e, jakou politickou odpověď poskytnou. Vyžaduje se, ta situace vyžaduje politickou reakci a dialog. v rámci Hongkongu. Stanovisko Pekingu bude také klíčové. Žádné rozhodnutí ohledně situace v Hongkongu není možné, pokud Peking nedá hongkongským úřadům politický prostor a nedá signál, aby zareagoval politicky. My jsme konzistentní v tom, že žádáme, aby pokračoval a vedl se dialog. To je e, nakonec i jed, byl jeden z důvodů mise, kterou jsme minulý týden uskutečnili. A e, opakuji, že klíčové bude stanovisko Pekingu a e, Evropská unie jedná s eh, Čínou i s Hongkongem eh, zároveň, protože se řídíme principem jedna země, dva systémy. Není tedy možné eh, nás nutit, abychom se chovali určitým způsobem a odmítáme Eh, ty námitky, že jsme se vněšovali do vnitřních záležitostí eh, Číny. Takže eh, opakuji, že je třeba dát politický prostor a signál, aby se ten problém v Hongkongu vyřešil. Rovněž se na toto musíme dívat v rámci všech členských zemí, protože dokud nebudeme mít jednotné, jednotnou pozici, jednotné stanovisko, tak zde eh, moc nepokročíme. Jednotné stanovisko v rámci Evropského parlamentu je taky důležité. Děkuji. Děkuji vám za toto stanovisko. Eh, Joshua, chtěla bych se rozloučit. Pokud chcete něco říct, si můžete. Po té, co eh, americký prezident podepsal ten zákon o lidských právech a demokracii, tak tu budou sankce eh, proti i známým nevládním organizacím, jako Human Rights Watch. Poté, co italský politik v italském parlamentu mě pozval na parlamentní slyšení, tak to pak vedlo k tomu, že čínský eh, ambasador v Itálii mě pak kritizoval jako separatistu. Takže já jsem rád, že jsem měl tuto příležitost, já, ale chci říct jednoznačně, nikdy jsem neprosazoval nezávislost Hongkongu a nejsem žádný separatista. Nikdy eh, neprosazuje nezávislost a podobnou ideologii. Já bojuji jen za svobodu a demokracii. A já chápu, že to, že mě parlament eh, pozval, není něco jednoduchého. Protože to samozřejmě povede k velkému tlaku a kritice Pekingu, ale děkuji za to, že jste eh, tímto dali eh, potřebnou váhu a uznání eh, protestům v Hongkongu. Děkujeme. Naschledanou. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye. <laughs> Alors sans, sans, sans transition, on va... Bez dalších průtahů přejdeme k bodu 4 na našem pořadu jednání. Mhm. My máme tady prohlášení o SVČ, pokud je o Hongkongu, ale my jsme neměli možnost zareagovat na vystoupení ESVČ. Euh, on a, donc, c'est par rapport au, oui. au, à, la, dé, à la, oui, oui. la proposition du service d'action extérieure. Euh... Takže teď se týká uh, příspěvku uh, služby pro vnější činnost. Ne, nebyla to možnost na to reagovat. Ten postup je takový, že SVČ má vždycky slovo na, na, nakonec v jakékoliv rozpravě, kterou vedeme. Má poslední slovo. Takže to, že nemáme rozpravu, je proto, že ve skutečnosti jde o to, že prostě nakonec oni nám dali informaci nebo reakci. To je prostě, to, to je postup. <laughs> Já jsem Joshovi dala možnost se vyjádřit proto, že by to mohlo vyjasnit některé pozice, postoje. Myslel jsem, že to je důležité. Zejména co, co se týče útoku, kterým je vystaven Pekingem. Takže myslím, že bylo důležité mu dát znovu slovo ještě před skončením rozpravy, ale ne, ne, nebyla v plánu jaksi debata s e SVČ. Takže přejdeme k dalšímu bodu. A to je otázka dohody o volném obchodu s Větnamem. Dans son le devoir de la neutralité. Euh... Takže eh, samozřejmě, že můžeme položit určité otázky týkající této, této otázky, ale i mou povinností, vzhledem tomu, že to z hlediska tedy práv, lidských práv, tak když je to obchodní dohoda, tak my, k tomu, my můžeme k to, se k tomu vyjádřit, z hlediska těch lidských práv, vyjádřit se k některým věcem, které se staly ve Větnamu, zejména pokud jde o zastánce lidských práv ve Větnamu. Pan Fan Chindung Nezávislý eh, žurnalista byl 21. ledna zadržen v Hočiminově eh, městě. A ostatní zastánci lidských práv vyslali eh, naléhavý apel a on zaslal petici, v níž žádal o pozastavení uzavření této dohody s Větnamem. Dokud nedojde k významným zlepšením lidskoprávní situace ze strany větnamské vlády. Pan Dung není jediným, kdo byl zadržen a mnoho dalších zastánců lidských práv bylo zadrženo jenom protože se obrátili na Evropskou unii ve věci eh, dohody o volném obchodu. Jenom proto, že byl členem občanské společnosti a účastnil se rozpravy o volné, eh, volném obchodu a investicích. Takže je důležité, abychom to jasně řekli. My jsme výbor pro práva, ale ne IMTA. Takže ne. Je na nás, abychom vydali stanovisko, jsme o to požádali a toto stanovisko, cílem toto stanoviska je vyslat jasné poselství. Joshua Wong řekl, že očekávám, že Evropská unie bude respektovat lidská práva i vně Evropské unie. Takže pro mě je důležité nyní, abych eh, připomněla smysl tohoto výboru po jeho poslání. Myslím, že i to byla má rola. Nyní dávám slovo vám. Podle mě by bylo užitečné, nebo stálo za to, aby předsedkyně výboru druhá při výkonu svých funkcí nám dala k dispozici, tedy dala k dispozici nějakou notu pro všechny skupiny Evropského parlamentu o těch skutečnostech, o kterých jste nás informovala. Protože to by umožnilo uvnitř všech politických skupin zahájit určitou diskuzi o této záležitosti v tom smyslu, že by všechny skupiny byly oficiálně informovány předsedkyní druhá o těchto nových uh, skutečnostech. Ano, já tak učiním ještě dnes a dám to, dám to eh, pošlu, zašlu to všem předsedům politických skupin. To a nyní Izabel Wissler, zpravodajka k této dohodě o volném obchodu a investicích. Prezident. Madame la présidente, Paní předsedkyně, já bych chtěla potvrdit, že pro většinu eh, poslanců tedy eh, z tohoto, této sněmovny platí, že se naše názory eh, shodují, pokud je o situaci ve Větnamu. Tedy ne na situaci, ale také na to, čeho chceme dosáhnout. Já si myslím, že je tady značný soulad názorový. A pokud věci budou postupovat i nadále, tak tím směrem, kterým postupovali nyní. Tak máme tady 11 pozměňovacích návrhů k FDA a 5 k IPA. A možná nebude ani samostatné hlasování. Takže možná, že to ukáže, do jaké míry tady pracujeme v duchu kompromisu A já mám opravdu velkou důvěru v to, že z toho vznikne dokument nebo dokumenty, které půjdou správným směrem. Samozřejmě ještě si to vyžádá trochu práce, uvidíme, jak to bude v nadcházejících dnech. Hovořila jste o situaci ve Větnamu, zejména těch zatčených osob. A my jsme se také dozvěděli, že paralelně a velmi eh, rozporuplným způsobem se zdá, že zákony ve Větnamu se mění, to znamená jak trestní kód, kodex, eh, tak i eh, v otázce pracovního práva. A člověk by si myslel, že to jde správným směrem, ale teď dostáváme velmi rozporuplné informace a to není příliš dobré. Takže to jsem jenom chtěla říci. Takže to jsou informace, které se k nám dostaly eh, eh, v uplynulých dnech. Ale já jsem eh, přesvědčena, že dospějeme k dohodě, která bude pro nás pro všechny uspokojivá, že se nám podaří zlepšit drobnými kručky situaci na poli lidských práv ve Větnamu. Děkuji všem, kdo se účastnili této práce. Děkuji. A slovo dostane Rafael Glucksmann. Merci, madame la présidente. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Já chci jen zdůraznit, do jaké míry Izabel tady skutečně se osvědčila, skutečně prokázala otevřenost, kompromis, konsenzus, hledání konsenzu všichni máme stejný cíl. A tím je uh, hájit eh, a sledovat otázku lidských práv. A já myslím, že tady se dovídáme textu, který je dost silný v této, eh, v této otázce. Ta velká debata, kterou zbývá vyřešit, je, zda nakonec vyjádříme souhlas nebo ne a jak to, jak to vyjádříme. Já věřím tomu, že jistě najdeme nějaké řešení, ale jasné je, že si musíme připomínat, že jsme skutečně komise pro práva a pokud nebudeme jasně tuto otázku hájit, tak kdo to udělá za nás? My jsme ti, kdo mají na tyto věci upozorňovat. Jistě, že jsou tam eh, i jiné otázky, ale na nás je, abychom ohled na lidská práva kladli do popředí. A když se bavíme, tak je důležité, aby skutečně eh, není možné tedy, aby větnamské orgány věznili lidi jenom eh, proto, že jsou v kontaktu s Evropskou unii. Takže na základě toho jsme velmi skeptičtí, pokud je o lidská práva při a eh, ohledně možnosti podepsat tuto dohodu. Takže já si myslím, že tady je třeba vést ještě další diskuze. Já všem děkuji. Takže jsme z pozice, které v některých ohledech se lišily, ale eh, z našeho sociálně demokratického hlediska je podstatné to, že musíme mít velmi, velmi jasnou silnou pozici, protože v opačném případě zbytek parlamentu tak neučiní. Nejsme na Intan, nejsme, nejsme na plénu, které by mělo definitivně potvrdit tuto dohodu. Jsme výbor pro eh, lidská práva, takže je důležité, aby v momentě, kdy vydáme naše stanovisko, aby větnamské orgány se nech, přestali chovat jako despoti vůči svým disidentům. Irina? Yes, thank you. Děkuji. Já nejsem stínovou zpravodajkou pro Renew, takže těžko se mi o tom hovoří jménem skupiny a protože od minulé diskuze se to stalo hodně a proto bych potřebovala čas a znovu skontaktovat mou skupinu. Ale přesto bych chtěla poukázat na několik záležitostí a chtěla bych k tomu zjistit více podrobností. Za prvé, Izabel, vy jste hovořila o přeskomu zákonníků práce, což v zásadě ILO přivítala, ale já jsem dostala i informace o tom, že eh, se to nevyvíjí tak, jak bychom si přáli a pok, především pokud je o článek 172 toho nového navrženého zákazníku. Tam se říká, že odbory vytvořené eh, pracovníkem mohou být eh, provozní pouze, když budou členem Větnamské konfederace práce anebo bude-li eh, zaručena registrace kompetentní státní agenturou. Vyvstává tady tedy několik otazníků ohledně nezávislosti odboru. Potom Human Rights Watch, ten také zmiňuje článek 183 a 185 a na ně bych si přála, abyste si zaměřili. Za druhé, eh, tento zákon je ze 20. listopadu což bylo o den později, než eh, byl zatčen ten eh, větnamský novinář. A podle Human Rights, Watch se jednalo ještě o dalších deset aktivistů, kteří byli eh, zadrženi či odsouzeni mezi 5. a 28. listopadem a čtyři z nich po přijetí nového pracovního zákonníku takže se zdá, že tady jsou rozporuplná opatření, která nenasvědčují tomu, že Větnam se eh, ubírá na tu cestu, kterou my bychom si přáli a na kterou působíme. Eh, proto si myslím, že bychom se na to měli zaměřit a soustředit se na to, jak můžeme zmaximalizovat nátlak a zefektivnit podmíněnost. Podmíněnost je ve FTA, ale já se ptám, nepotřebujeme další ještě podmíněnost pro souhlas? A já to musím ještě prodiskutovat s naší frakcí, než se rozhodneme. Děkuji, Irino. Je tady někdo za zelené? Heidi tu není, ona je stínovou zpravodajkou. Někdo za ID? Chcete něco říci? Ne. Někdo za ID? Ne. Za EKR? Někdo? A za GUE je tu někdo? Nikdo. Takže za frakce nikdo vystoupit nechce. Je tady někdo, kdo by si přál vystoupit jako poslanec? Julie? Já nejsem ve výboru, nejsem členkou delegace, ale chtěla jsem říci poslanců, že uspořádám setkání zítra s lidskoprávní organizací, aby se eh, hovořilo o eh, této otázce a vlastně tom nesouladu a střetech. Takže už jste asi všichni dostali pozvánku. Já bych ráda, abyste přišli, protože vy máte eh, k tomu eh, potřebné eh, znalosti. Jakožto odborníci na lidská práva, prosím, podívejte se na váš e-mail a pro mě je velmi užitečné tady být a vyslechnout si, co všechno řešíte a s tím souvisící problémy. Já jsem se ještě chtěla podívat na to přesně, v kolik to je zítra. Uh, yes, it is. Je to od 12 do 2 v ASPG 315. Byla bych velmi ráda, kdybyste se mohli uh, zúčastnit a možná se dozvíte něco zajímavého o této organizaci, o které hovořím. La parole sur le dossier. někdo další k této otázce? Ještě pan Vitekofer. Vzhledem k tomu, že nehovořil nikdo z mojí eh, politické skupiny, eh, tak já se chci vyjádřit jako člen tohoto výboru, výboru že nejsme proto, abychom souhlasili, nebo nejsme pro dohodu s Větnamem, pro obchodní dohodu s Větnamem eh, teď, v této chvíli, kdy vystupují likvidují obhájce lidských práv tak, jak to jsme toho svědky. Myslím, že bychom eh, měli eh, trvat na tom, aby Větnam objasnil některé věci, které jsme přednesli dříve, než eh, dokončíme jednání. Ahoj. A nyní dám slovo ESVČ, službě pro vnější činnost. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. E, my jsme samozřejmě také velmi znepokojeni tím počtem uvězněných a zadržených. To jsme prostřednictvím šéfa delegace vyjádřili na příslušných místech, vyjádřili jsme tam to znepokojení, ale když máme eh, dát celkový obrázek, tak na základě četných dohod se vyvíjí naše vztahy s Větnamem. Eh, pokud jde o dohodu o, máme tedy dohodu o, eh, teď o eh, volném obchodu, o ochraně investic, kromě toho máme dohodu o dřevě, máme další dohodu, podle které se Větnam účastnil evropských misí CSTF. Větnam je aktivní v jihovýchodní Asii a také oceňujeme pozitivní spolupráci s Větnamem v ASEANu a e, těšíme se na předsednictví Větnamu v ASEANu v roce 2020 e, prostřednictvím e, dohody o volném obchodu by je, možné naléhat na Větnam, aby plnil povinnosti eh, členských zemí, eh, které se týkající lidských práv podle charty OSN, eh, došlo k podstatnému pokroku v oblasti lidských práv z dlouhodobého hlediska, ale samozřejmě sdílíme obavy parlamentu týkající se svobody vyjadřování a situace uvězněných obhájců lidských práv. Sledujeme to na eh, všech úrovních a v rámci každoročního dialogu o lidských právech eh, eh, projednáváme jednotlivé případy. Tento dialog o lidských právech je pomalý proces, ale v některých oblastech měl úspěch. Diskuse nejsou jednoduché, ale Větnamci berou ten dialog velmi vážně. A e, také byl podstatný v tom smyslu, že se podařilo e, e, dát na stůl tyto problémy a my nyní vidíme daleko větší angažovanost Větnamu, než jakou projevoval před několika lety. Eh, už eh, se tam, eh, jsou, tam je možnost navštěvovat vězně ve věznicích, jednat s místními a městskými radami a tak dále. Takže vidíme, že Větnam je angažován ve zlepšování situace v oblasti lidských práv a proto si myslíme, že Eh, dohoda o volném obchodu a o ochraně eh, disk, eh, investic by byla pozitivní z toho hlediska, že by se otevřely komunikační kanály do Větnamu. Chce se vyjádřit. Thank you. Um... Ano, děkuji vám a děkuji za to, že jsem měla příležitost se obrátit i na Madlen. Já se chci zmínit o věci, o které velmi často hovoříte vy i vy, a to je e, načasování. Samozřejmě je to velká výzva, ale nesmíme zapomenout, odkud jsme vyšli. A teď mám e, na mysli e, nejenom nebo celou tu, do, celou tu dohodu volném obchodu, ty kapitoly, jednotlivé kapitoly, a fakt je, že v některých kapitolách jsme hodně pokročili. Před dvěma lety Větnam neměl vůbec nic. A lidé, někteří z Mulisi se snažili eh, udělat eh, pracovní reformu a podívejme se, kde teď jsou. Oni udělali eh, reformu zákonníku práce ratifikovali některé dohody, eh, ratif, eh, změnili ty články 172, 173, 185, pracují na implementačních platech, vědí, pla, eh, článcích eh, pracují na reformě a vědí, že musí změnit eh, zákon týkající se odboru a dělají to. A fakt je, že eh, jsme pokročili a máme partnery i eh, mimo Větnam, eh, kteří eh, nechtějí, nejsou rádi, že ve Větnamu tyto změny udělali, nejsou vůbec spokojeni s těmi reformami na pracovně právním trhu. My jsme intenzifikovali obsah našich rozhovorů. Příští týden bude další mise. Máme akční plán nebo bojový plán, abychom všechny tyto struktury a plány uskutečnili. A e, kolegové, e, kteří byli ve Větnamu, říkají, že bychom měli mít dohodu o volném obchodu i o ochraně investic, protože bychom měli lepší základ, eh, mohli, měli bychom institucionální základ, mohli bychom mobilizovat. Nevím, kde budeme za dva, tři roky, ale teď bychom to měli konsolidovat. Merci, je vais respect... Děkuji. Jak si dodržet pravidla, to znamená nevyjadřovat se. Ale vzhledem k tomu, co jste řekl, k tomu, co byste řekl, o tom bychom se mohli bavit o spoustu věcech, ale na to je pozdě. Na čo? Živě živě eh, Já se nebudu, já se nebudu znovu zkoušet, ale eh, pokoušet, ale já si myslím, že jsme měli tedy k tomu bychom mohli mít slyšení s komisí a se SSVČ na toto téma, možná ne dnes, ale někdy. Pouvoir avoir ça, já... To, to lze jedině jedním způsobem. Ve středu a v ED bude hlasovat o zprávě. Mohli bychom mít možnost mít slyšení, významnější slyšení. Je samozřejmě sklenice je mm, napůl plná nebo napůl prázdná. Podle toho, jak to vidíme, je možnost mít víc je na to určitý čas, jsou jiné dohody, které čekaly roky a roky, než se o nich hlasovalo. Než dosáhneme minimálního standardu, který by mohl tento parlament žádat. Takže to už je řešení. Toto řešení zatím ještě nebylo rozhodnuto různými aktéry. Já dám slovo Izabel Wissler, která je zpravodajkou. Ona nám řekne, že možná navrhne odložení. Je n'avais vraiment pas l'intention. Já jsem opravdu neměla eh, za, eh, nechtěla mluvit o odmítnutí nebo odložení, že ještě jsme měli neformální zasedání předtím, ale vzhledem k tomu, že to byla tato mini rozprava po té rozpravě komise, tedy po té zprávě komise, tak bych chtěla jen říci, že jsou tu různé pozice a všechny pozice jsou platné a odpovídají eh, přesvědčením jednotlivců. Všichni chceme to tež vlastně, ale všichni jsme přesvědčeni hluboce o různých cestách, jimiž k tomu chceme dospět. A já myslím, že v tuto chvíli není spíš na pořadu jednání odložení. Já myslím, že máme možná ještě jiné varianty. pour aider au débat. Trošku posunul, pomohl naší uh, rozpravě. A nechci samozřejmě odpovídat komisi něco jednoznačného, eh, tady je něco jednoznačného výboru, ale jestli dospějeme eh, v dohodě v tomto výboru, výboru druhé, tak by možná tento výbor mohl zaujmout po pozici a nevím, jaké bude to konečné rozhodnutí, pozastavení, odložení, hlou, hlubší přeskoumání, možná hlubší přeskoumání, hm? Co vy na to? <laughs> hlubší přeskum této otázky. A pokud se na tom shodneme, no tak prosím, můžeme to pak dát na stůl? Možná to může pomoci debatě v dalších výborech, kterých se to přímo týká. Ale je pravdou, že naše role je, abychom byli jaksi bdělí, abychom upozorňovali, proč bychom se této role zříkali. Rafael? Já souhlasím s um, Izabel. Ty diskuze musíte proběhnout, takže pak můžeme najít možná ten optimální způsob, jak projevit, jak ukázat, že zatím nejsme ještě spokojeni s, vývo- s tím sou- sou- sou- současným vývojem. Je to trošku frustrující, když je z toho pravidlo, že nemáme možnost reagovat na podněty výboru, jak změnit toto pravidlo. Diskuzí na koordinátorech. Nebo eh, konference o budoucnosti Evropy. Takže výbor druhá žádal stanovisko o té investiční dohodě o dohodě o volném obchodu. Výbor druhá může odpovědět a můžeme udělat vlastně dvě věci. Co se týče souhlasu, tak nepředjímám, co se stane. Ale máme celkem tři možnosti. Buď vyslovíme souhlas, čili souhlas s investiční dohodou, nebo odmítneme ať už je to tedy obchod nebo investice, a nebo odložíme. Takže ano, ne, odložení. To jsou jediná řešení, která máme k dispozici. A jakmile tento postoj bude, tak tomu můžeme připojit potom, tak jakmile je to přijato, tak máme usnesení, které bude doprovázet do, to rozhodnutí to usnesení, tam je kon, velký konsenzus, ale první hlasování je to, na čem záleží. Že souhlas, odložení, zamítnutí. Takže jsou to pravidla, která jsou dobře nebo špatně vymyšlená. Jsou tu prostě tato pravidla, existují. No a v tomto kontextu musí zpravodaj, nový zpravodaj pracovat, aby pak dospěli ve středu v rámci hlasování nebo výbor AFET, to není náš výbor, ale na AFETu se hlasuje. A z tohoto důvodu pokud máme pro, prodlužovat tu diskuzi, vlastně nemáme tu možnost, protože tady už nemáme, už jsme mimo časový rámec, který máme, tomu abychom vydali takové stanovisko výboru INTA, které je eh, zodpovědné, je hlavní zodpovědné. A samozřejmě my se nesmíme zříkat té možnosti mít stanovisko, i když my jsme, my jsme o to přece požádali. Byla by škoda nevyužít příležitosti mít stanovisko k dohodě týkající se té socialistické republiky, autoritářské republiky Větnam eh, ve věci lidských práv. To byla škoda, kdybychom se o to připravili. Ale je to něco, co se může stát. To znamená, že nebude konsenzus, kdyby vzešel. A pak se může stát, že se ve věci lidských práv prostě to nepodpoříme. Takže já si myslím, že takto bychom mohli dospět, tedy měli bychom spíš zabránit tomu, abychom nedospěli k této absurdní situaci. Irina? Chceš něco říci? Já myslím, že to bylo řečeno jasně, děkuji. Dobrá. Tím uzavírám tuto záležitost. S tím zpravodajové budou hlasovat na, na, na afetu ve středu. No a uděláme drobnou pauzu a pak přejdeme k bodu 8,